zda by laskavě zaujali svá místa v tichosti, abychom mohli pokračovat. Máme před sebou hlasování. And the vote will be taking place in the... Hlasování proběhne v rámci společné schůze výborů LIBE a FEM která se bude týkat min, přijetí minimálních pravidel pro právu pod, práva podporu a ochranu obětí trestného činu. Jistě víte, že po dlouhých a intenzivních jednáních naši zpravodajové konečně dosáhli dohody s radou, co se týče minimálních pravidel, která mají zajistit práva podporu a ochranu obětem trestných činů. Takže díky této směrnici všechny oběti, které se staly předmětem trestného činu v EU, budou mít možnost těžit ze stejných minimálních procedurálních práv a také se jim dostane lepší míry podpory a ochrany. Tady tato jednání vítáme a také vítáme a oceňujeme velké nasazení ze strany zpravodajů chceme jim tímto velmi poděkovat. Děkujeme jim a blahopřejeme jim k vynikající práci. Nyní bych chtěl dát slovo předsedovi výboru FAM, panu Gustavsonovi, který by chtěl něco doplnit. A následně přistoupíme k hlasování, ale nejprve ještě pan Gustavson. Děkuji, já budu pokračovat švédsky. Prosím tedy, abyste se nasadili sluchátka, říká řečník. Eh, eh, Děkuji za možnost sdílet s vámi tento čas. Jsem rád, že můžeme hlasovat o tomto návrhu. A souhlasím s tím, že oba zpravodajové vynaložili opravdu úctyhodnou práci. Děkuji všem osobám, které byly mobilizovány za účelem dopracování této osád, otázky. Děkuji sekretariátu, děkuji radě, děkuji, že za všem, kteří se přičinili o to, že tady máme dobrý návrh. A samozřejmě ta eh, perspektiva rovnosti je velmi důležitá, zejména je dobré, že jsme tam dali ty odkazy a vazby, pokud jde o násilné eh, činy, trestné činy, zejména mezi pohlavími. Takže opravdu jsem velmi spokojen a nyní se chci zeptat, jestli chce paní Parvanová nebo paní Jiménez něco říci. Yes, thank you, Mr. Gustafsson. Ano, děkuji vám, pane Gustafsone. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat výboru za to, že dal větší hlas obětem jich se týká tento návrh, je to významný krok upředu pro celou Evropu. Také bych chtěla poděkovat dánskému předsednictví, které se drželo těch takzvaných červených linek, které tady byly. To znamená právo na ochranu, právo na odvolání, také zajistit ochranu, která jim mm, tady zabrání tomu, aby se staly obětmi po, po druhé. Podařilo se nám tam zohlednit různé potřeby. Je potřeba eh, přistupovat určitým způsobem ke skupinám určitých obětí, oběti teroristických trestních činů, oběti obchodování s lidmi a také eh, specifický přístup k obětem genderových trestných činů. Chtěla bych poděkovat za pomoc všem stínovým zpravodajům, kteří výrazně přispěli k dopracování této zprávy. Také chci poděkovat kolegyni Parvanové za velmi kvalitní spolupráci s výborem FAM a i všem ostatním stínovým zpravodajům za jejich příspěvky. Závěrem bych chtěla říci, že věřím, že tady máme zprávu, která pomůže všem občanům cítit se lépe, cítit se v bezpečí, když se stanou obětmi trestného činu a že zajistíme, že e, oběti budou mít přístup ke spravedlnosti stejný v celé Evropě. Věřím, že jsme tímto výrazně přispěli a pomohli dobré věci. Děkuji. President. I would like also... Děkuji. Já chci rovněž poděkovat Tereze za vynikající partnerství. Děkuji všem stínovým zpravodajům, všem poslancům, obou výborů, protože jsme e, skutečně prokázali vynikající spolupráci. Teď o té doby, co vstoupila platnost Lisabonská smlouva, tu máme poprvé legislativu, která hájí zájmy evropských občanů i v rámci trestního práva. Je to poprvé, kdy parlament významnou měrou přispěl pokud jde o to individuální hodnocení a tomu, aby se přihlíželo specifickým potřebám, aby byly specifické služby, školení pro všechny osoby, které mají co dočinění s obětmi zločinu. A jsem také ráda, že oba výboru, výbory souhlasí se všemi koncepcemi, pokud jde například o násilí založeném na pohlaví, Děkuji předsednictví za skvělou práci v přesvědčování členských států. Bylo to opravdu plodné partnerství mezi institucemi. Dostalo se nám skvělé podpory od Evropské komise. A závěrem chci poděkovat také sekretariátům oběma obou výborů za jejich pomoc. Doufám, že tato směrnice významně přispěje ke zlepšení trestní legislativy v Evropě. Těším se na stejně dobrou spolupráci i v budoucnu. Děkuji vám a nyní již přistoupíme k hlasování. Nejprve bychom měli hlasovat o kompromisních návrzích elektronicky. Nebudu se snažit ovlivňovat členy obou výborů ohledně toho, jak hlasovat ale řeknu to takto. Bylo by fajn, kdybychom nemuseli procházet všechny ty pozměňovací návrhy znovu. Ale jinak si můžete samozřejmě dělat, co chcete. Nejprve budeme hlasovat o kompromisním návrhu, kompromisních návrzích elektronicky. Pokud, pro, pokud budou schváleny, tak přistoupíme eh, k tomu závěrečnému hlasování. Nyní 5.3.9 zahajuji hlasování. všichni? Ještě ne. Chybí nám ještě dvě osoby, jedna osoba. Teď je jedna navíc zase. Já bych řekl, že hlasování je uzavřeno. A myslím, že je to schváleno. Pak eh, po tomto kompromisu závěrečné hlasování na strance 41 rovněž elektronicky. Zase hlasování zahájeno. Konec hlasování. Opravdu je to přijato. Takže blahopřejeme. Tím pádem toto zasedání skončilo. Všem děkuji. A doufám, že si všichni užijete léta.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 Hello. Please. Thank you all. Thank you all. Děkuji vám. Takže zamáváme členům výboru FAM. Vždy si ceníme ehm, této spolupráci mezi oběma výbory, musíme držet pohromadě. A teď eh, členové Líbe, člen Líbe chystá, eh, čeká eh, hlasování o některých zprávách, které se týkají pouze Líbe. Bod 15. A jde tu o ochranu dětí v digitálním světě. Spravodajka je Anna Head a naší snahou je schválit návrh stanoviska. Přistupme k hlasování. Prosím, soustřeďte se. Ať můžeme se posunout vpřed. Čím hladší to bude, tím lépe. Kompromis jedna pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis dva. Kdo je pro? Kdo je proti? jsme se zdržel, schváleno. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, ne, prověříme 15. Prověření 15. Kontrolujeme 15. Zahajuji hlasování. EPP příliš mnoho hlasů 3 o 3 navíc. Takže pozor EPP, jak, to, jak počítáte? Teď už je to v pořádku. Jak to vypadá? Znovu? Konec hlasování. 30 a 23 proti, takže schváleno. 16. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 18. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 6. Pro. Proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 7. Pro. Proti, zdrželi se. Schváleno.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 Ne, to bylo schváleno. Přes skrze desítku. Kompromis 11. Pro. Proti. Schváleno. Pozměňovací návrh 43. Pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že zamítnuto. možná bychom to mohli prověřit, ještě KR, PP, jak všichni hlasovali proti, takže se to zamítá. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A nyní 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže hlasování o textu ve smyslu změn. Elektronicky hlasujeme. Konec. Padesát šest. Pro nikdo, proti dva se zdrželi. Blahopřejeme paní Head. Další hlasování o návrhu zprávy, který se týká směrnice parlamentu a rady o právu přístupu k právnímu zástupci v rámci trestního řízení a právu komunikovat po zatčení. Spravodajkou je paní Antonesku. Začínáme s hlasováním. Pozměňovací návrh 1. Pro. Proti zdrželi se, schváleno. Dva, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 4, eh, rozdělené hlasování. Ta první část, o které hlasujeme, je úvod plus písmeno A. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 2. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 89 pro, proti, drželi se. To není jasné, prověříme. Rychle. 89 hlasujeme. Dva EPP navíc. Takže minus dva. Minus jedna. Ještě jeden. Můžeme odečíst jeden? Tak, konec hlasování. 19 proti 35, 37 zamítá se. Takže 5 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď už kompromis 4 pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. 98 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 99. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Prověřujeme 99. Hlasujeme. EPP zase příliš mnoho. Teď už je to v pořádku. Jak to vypadá? Konec hlasování. 27 proti 28 bohužel zamítá. A nyní 94 ne, omlouvám se, říká pan předseda. 28 pro, Proti? Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 28, oddělené hlasování o 1E pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní 100, návrh 100 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 105 oddělené hlasování, druhá část. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A není e, třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 109 pro, Proti. Zdrželi se. Není to jasné, prověřme to rychle. 109. Prověříme 109. Hlasujeme. Prostě jeden EPP navíc. Teď je to v pořádku. Jak to vypadá? Konec hlasování. 21 proti 37 zamítá se. Kompromis 6 pro. Proti zdrželi se schváleno. 1, 1, 1 pro. Proti. Zdrželi se, zamítá se. 1, 1, 2 pro. Proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 7 pro. Proti, zdrželi se. Schváleno. 1.1.6 pro. Proti. Zdrželi se, zamítá se. 1.1.9 pro. Proti. Zdrželi se, zamítá se. 1.2.1 pro. Proti. Zdrželi se, zamítá se. 1-2-2 pro proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, prověříme 33. Prosím, musíte zvedat ruce jasně, takže 33 hlasujeme. Konec hlasování. 41 proti 16. Kdyby byly ruce zvednuty, bylo by to jasné, ale nebyly. Teď to jasné je. 128 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 129 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Kompromis 9 pro proti, drželi se, schváleno. 34 pro, 34 pro, ne, odpada, na mém seznamu ne. Mám starý seznam údajně, takže to odpadá. 10, kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď až kompromisu 11, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Mnoho další odpadají. 37. 37 pro, proti, drželi se schváleno. 17 je identické. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme. Dobře, 14, prověřujeme. Konec. 26 proti 30. Zamítnuto. vypadá. Jedna čtyři tři pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. čtyři čtyři pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 37 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 146 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 148 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 149 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 150 pro. Proti zdrželi se. Schváleno. 38 pro. Proti zdrželi se, schváleno. Omlouvám se, unikla mi devatenáctka, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis, kompromis 15? Ne, 38? To už jsme odhlasovali. Takže 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 152 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 154 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157 pro, proti, zdrželi se schváleno. 158 pro, proti, zdrželi se schváleno. 159 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se schváleno. 162 pro proti, zdrželi se, schváleno. 164 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 165 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 166 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. 167 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítá se. 168 pro. Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 17. Pro. Proti zdrželi se schváleno. 170 pro. Proti zdrželi se schváleno. 174 pro. Proti zdrželi se. Zamítá se 175 pro proti zdrželi se, zamítá se. Mám určitou pochybnost, pokud jde o pozměňovací návrh, kterého jsme hlasovali. Bylo to oddělené hlasování? Kompromis 17. tam bylo eh, hlasování odděleně. A já nevím, jestli jsme to udělali. Jenom mě to zajímá, protože to důležité hlasování, důležitý pozměňovací návrh, článek 13, oddělené hlasování, dobrá. Bereme to na vědomí. A na mém seznamu Článek 13 je pod 17 a 18. Ale je pravda, že se tam říká, že to je oddělené hlasování. Protože ten seznam, který jsem dostal já, je trošku zmatečný, nejenom z hlediska číslování 17, bývá 18, ale také kompromis a jestli se týká obou odstavců. Takže to projdeme jakožto oddělené hlasování. Nejprve odstavec 2 kompromisního návrhu 17 a pak druhé oddělené hlasování odstavcích 1 a 3. Takže nejprve eh, odstavec 2 sedmnáctky pro, proti, prověříme. Prověříme to. Takže dva návrhu 17. Hlas, hlasujeme. EPP ne. SAD, tentokrát SAD mají jednoho navíc. Myslím, že bychom měli odečíst jeden hlas za SAD, jak to vypadá. Prověřme to, konec hlasování. 34 proti 23 schváleno. Teď druhá část dělčího hlasování. Hlasujeme. Pro. Proti. Zdrželi se, teď je to jasné. Schváleno. Tím se dostáváme zpět k 175. 13. 13 na přeznamu. Tady strana 13. Návrh 175 pro. Proti. Zdrželi se, zamítá se. 177 pro. 176, pardon. Pro. Proti. Zdrželi se, zamítá se. 177. To se stáhlo. Ne tedy podle mého seznamu. Já si pletu tady ty hlasovací seznamy. Kompromis 18. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 105. Dílčí hlasování ne. Ono to odpadá vzhledem k té 18. Tím se dostáváme až k 44. To je pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 1. Pro. Máte blokové hlasování eh, po blocích 1 až 7. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro. To je ústní pozměňovací návrh, takže pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tím se dostáváme až k 50. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 11. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 21. Kompromis 21. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní 51. Pro, proti, zdrž, zdrželi se. Zamítá se. Favor? 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 staženo, dále, ne nikoliv, opravuje se předseda. Is it my, so, sorry, is it my mistake or did we skip?

No? No. But I, uh, sorry, Mr. Mr. Chairman. Well, well, I'm, I'm, I'm uh, sorry. Uh, it's, it's, I'm, Omlouvám se, pane předsedo. Uh, ne, já se omlouvám, říká pan předseda. Tady v tom seznamu je skutečně nějaký problém. Každopádně máte pravdu. Měli bychom ještě hlasovat o 54. Dobře, 54 hlasujeme, to stále ještě je ve hře. Takže kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. A už to není ve hře, už jsme ho zlikvidovali, říká pan předseda, omlouvám se. Dále tady máme čtrnáctku. Prosím, věnujme tomu opravdu pozornost. V tom seznamu není to zcela jasné. Musíme se tady velmi soustředit. Čtrnáct. Některé části byly staženy, jiné nikoliv. Jiné stále ještě jsou tady. Takže hlasujeme o tom, co je stále v platnosti. Čtrnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 55. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 56. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Takže návrh číslo 60 není jasný, ověříme. Zahajuji hlasování jeden z EPP navíc. Dobrá, teď je to v pořádku. Jak to vypadá? 29 proti 28. Je mi to líto, je to přijato. Pane Busutila, říká pan předseda. Dobře, takže dál. Tady máme číslo 61 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Ne, není, dobrá, ověříme, ale prosím, musíte se pořádně hlásit, není to jasně vidět. 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. 30 proti 27 přijato. Dále kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 64. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 65. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 16 pro, proti zdrželi se přijato, 66 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 67 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 68 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 69 pro, proti Zdrželi se zamítnuto. Dobře, uvěříme 69. Zahajuji hlasování. 69. Zahajuji. Končím hlasování. 30, respektive 26 proti 30 bylo zamítnuto. Ale nehlásíte se pořádně. Chápu, že jste unavení, ale kdybyste ty ruce zvedali, bylo by to vidět. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24. 70, ta byla zamítnuta. A nyní kompromisní návrh ne, promiňte, 70 byla přijata. Ne, ne. Takto, sedmnáctka přijata, sedmdesátka zamítnuta. Sedmnáctka přijata, ano, sedmnáct, sedmdesátka zamítnuta, tak je to. Dále, kompromisní návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se a Vidím, že zamítnu to. Dobře, ověříme. Ověříme kompromis číslo 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to 29 proti 25. Takže tím se dostáváme k 71. 71. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 81. Pro? Proti? Stejná většina zamítnuto. 72. Ano, 72. Pro? Proti? Drželi se přijato. Dvacítka pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se přijato, 76 pro, proti, zdrželi se, já myslím, že přijato. 77 pro, proti, zdrželi se přijato, 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 80 pro, proti, drželi se zamítnuto. A máme tady 82 pro, proti, zdrželi se přijato. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A tím se dostáváme. A teď tady máme ale ještě horizontální pozměňovací návrh. Je to vůbec možné? To není vertikální, to je horizontální. Takže co, co to je? Dobrá, budeme hlasovat o horizontálním pozměňovacím návrhu. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A konečně hlasujeme o znění textu dle pozměňovacím návrhu. To provedeme tady elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 pro, 2 proti, zdrželi se 4. Blahopřeji, blahopřeji paní Antonesku. Blahopřeji. A dále. A dále. I'm giving, I've been given another, I've been giving another voting list. Tak právě mi dali další hlasovací seznam, který mi snad pomůže vyhnout se zmatkům a chybám. A měli bychom hlasovat o zprávě Trianta Filip, říkal pan předseda, ale již ho opravují paní uh, Helen Flotter. Ano, omlouvám se. Máte pravdu. Je tomu tak. Je tomu tak. Hlasujeme o návrhu zprávy o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemí, což je navazující zpráva výboru Evropského parlamentu TDIP. Spravodajkou je paní Helen Flotch. A hlasujeme. Kompromisní návrh 1. Pro, proti, drželi se, přijato. 54. Favor. Against. Abstentions adopted. 55 pro, proti, zdrželi se přijato. Afet. Ne, promiňte, kompromis 2. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Tím se dostáváme tím se dostáváme k návrhu číslo 67. Pro, proti, zdrželi se přijato. Zamítně to. Ověříme, dobrá, ověříme. Ověříme 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 vůči 27. Bylo to zamítnuto, máte pravdu. 68 a 69, totožné návrhy. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme. 68-69. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jeden EPP navíc. Takže odečteme jeden hlas EPP. Jak to vypadá? 29 vůči 26 přijato. Takže 73 pro, proti, čeli se, přijato. Ale prosím, musíte zvedat ruce, ne, nevidím jinak, jak se hlásíte. 74 pro, proti, čeli se, přijato. 75 pro, proti, čili se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. A tím se dostáváme až kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A tím se dostáváme až ke kompromisu 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dále návrh 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme. Dobře, ověříme návrh 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jeden EPP navíc. Dvacet devět proti dvaceti šesti. Zamítnuto. čtyři. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Můžeme ověřit, ale musíte se hlásit, musíte zvedat ruce. Tak, jak zvedáte ruce, vypadá to, že jste to zamítli. Dobře, ověříme. Takže 94 ověříme. Zahajuji hlasování. Jeden z EPP navíc. Počítáme a jak to vypadá? 29, 27, čili přijato. Ale musíte opravdu, musíte se hlásit, musíte zvedat ruce, jinak to nevidíme. A dále kompromis 7. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. A tím se dostáváme ke kompromisu 8. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím se dostáváme ke 108. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109. Chcete to ověřit? Dobře, tak 108. Ověříme. Ověříme návrh 108. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Zase jeden z EPP navíc, jako obvykle. A je to hotovo 29, 26, čili přijato. Prosím, zvedejte ruce. 110 pro, proti, zdrželi se přijato. 111 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. A dále 116. 116? Ne, 100, 113? Podle mne to odpadá. 116. 116 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme. Ověříme 116. Zahajuji hlasování. Jak to vypadá? 28 buď proti 28, čili zamítnuto. 119. Promiňte. Mimo mikrofon neslyšíme. Vy jste ta z EPP navíc? To jste vy? Dobře. Takže by to bylo 29 proti 28? To by bylo přijato. Vy jste proti. Ověříme znovu? Můžeme znovu ověřit? 116. Ověříme znovu. A prosím správně. Zahajuji hlasování. Aha, dva z EPP navíc. Jeden EPP navíc. Jeden EPP navíc. Končím hlasování. Zase 28, 28, čili zamítnuto je mi líto. Well, I, I actually, I mean, I, Mr. Ilchev, you, you are PPP? Yes, Mrs. Wikström? Obvious. Ano, paní Vixen. Paní, pane předsedo, my tady máme jednoho nebohého člověka, který nemá hlasovací štítek a ten je proti. Ano, to já vím. A potom velmi jednoduchá otázka. Co eh, dělají ti političtí konzultanti EPP? Měli by přece spočítat lidi. No, každopádně návrh 116 je zamítnut. Na tom se shodneme. Dále 119. 119. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Tím se dostáváme ke 121 pro, proti, zdrželi se přijato. 122 pro, proti, drželi se přijato. Ověříme to. 122. Dobře, ověříme. Zase jeden EPP navíc. Je to uzavřeno. Věříme. 24 vůči 30. Zamítnuto. Kompromis 11? Ne. 123. Omlouvám se. 123. Pro. Proti. Drželi se přijato. tři? Nebo chcete to ověřit? Chcete ověřit 123? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28, 24. Přijato. Kompromis 11. Pro. Proti. Drželi se. Přijato. 125. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Dále 128. 125, 126. Totožné tady mám napsáno. Ano, ale totožné s 20, se 124. Jak se o tom hlasovalo? Teď tady máme 128. Kdo je pro? Proti? opravdu mám, máme problém s, těmi, s těma rukama. Nehlásíte se, nezvedáte je, takže musíme zase elektronicky. 128. Zahajuji hlasování. 128. Končím hlasování. 27, 28, čili zamítnuto. 129, 130, ty jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Ověříme, dobře. Ověříme, zahajuji hlasování. The vote is open, now the vote is closed. 27 against 28.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 Against. Proti. Zdrželi se. Takže raději to ještě jednou prověříme. 134 prověříme. 134 hlasujeme elektronicky. Jeden EPP hlas navíc, odečteme to. Takže odečteme jeden hlas pro EPP, takže jak to vypadá s výsledkem? Amen. Now, please, please, please. We need, we need, we need one PP too many to go. Yes, now, now. Takže teď už to máme. 29, 27, ano, je to schváleno. Pane předsedo, já mám něco k jednacímu řádu kteří členové jsou vlastně přítomní a kdo není přítomen. Takže ti, kteří jsou zde navíc, ať odejdou, protože takto to nejde dál. Sto třicet pět. Sto třicet pět pro. Proti. schváleno. 136 pro, proti, schváleno. 137 pro, proti, schváleno. 138 a 139 jsou identické pro, Proti? Zdrželi se schváleno. Prověříme to raději. Takže prověříme 139. Now it's open, now it's closed, which means... A nyní je hlasování ukončeno, takže je to zamítnuto 27 hlasů proti, 25 pro. 140, 141 jsou identické návrhy, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 142 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 143 pro. Proti? Schváleno. 143 ještě prověříme. Takže zkontrolujeme 143, hlasování ukončeno. Zase máme o, jednoho, o jeden hlas na straně EPP navíc. Odečtěte to, prosím. Takže Prověřili jsme to elektronicky, je to schváleno 29 hlasů. A nyní budeme hlasovat elektronicky. A sice pozměňovací návrh 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování o úvodních ustanoveních a východiscích. Zamítnuto. E, pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Čtyřka pro, tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Šestka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 7 a 8 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedenáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 14. s ústním pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Šestnáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmnáct. Zahajuji hlasování. Vy nemáte kartičku, pane Jilčeve, a vy jste hlasoval proti. Vy jste hlasoval pro, takže je to schváleno. Ne, není? takže my váš hlas zapíšeme do zápisu, ale na hlasovacím výsledku to nic nemění. Bohužel mimo mikrofon. Jinak bychom měli hlasovat manuálně. I mean, shall we repeat the vote, okay? Budeme opakovat hlasování. Tak ještě jednou zopakujeme hlasování a zapíšeme také hlas pana Ilčeva. Takže zopakujeme hlasování. We're, to, we're voting 16. Vote. Hlasujeme o 16. Zahajuji hlasování o 16. Končím hlasování. Dvacet devět proti dvacet osm vy. Je to 30 proti 28 a výsledek hlasování se nezměnil. Takže sedmnáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. 18 pro, tedy zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 19. Hlasování po částech první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 20. Druhá část, ještě devatenáctky. Druhá část eh, devatenáctky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Zamítnuto, opravuje se pan předseda. Pane Ilčeve, jak jste hlasoval? Je, hlasoval jste plus, ano, pozitivně, ale přesto je to zamítnuto. A co se stalo vám? vám vy jste se spletla, vy jste hlasovala ano. Takže tady je většina pro, protože tady byl pan Ilčev a paní Vorselino. Takže je to 30 proti 29 v tomto případě. Ne, pane předsedo, jestliže se někdo splete, tak by to nezmě, nemělo změnit výsledek na tabuli. Oni mohou opravit eh, hlasování, ale to nemění výsledek. Tak se postupuje i v plenárce, jestliže někdo se splete a udělá chybu. Paní Latford, jestliže to se nejedná o jmenovité hlasování, protože to není jmenovité hlasování, pak by normálně se změ, zvy, zvedaly ruce a sekretariat by počítal. Takže jestliže tady je někdo, kdo nemá kartičku, tak bychom my měli postupovat jednoduše manuálně a měly by být hlasy eh, počítány. Ale vidíte, že již hlasujeme více než hodinu a proto byla tady žádost o změnu. Takže, ale jestliže někdo udělal tady chybu, tak udělal chybu, ale nejedná se o, nejedná se o jmenovité hlasování. A my přece si vždy tady vycházíme vstříc, jestliže se někdo splete. Není třeba, aby EPP postupovalo tak striktně. Souhlasíte s tím, abychom hlasování zopakovali, tak aby se chyba napravila? Pane předsedo, EPP měla příliš mnoho hlasů při 20 eh, nebo u 30 hlasování, ale nyní, a my jsme k tomu vůbec nic neřekli. A nyní jsme se spletli na naší straně a vy vůbec nechcete hlasování zopakovat. Ano, tak zopakujeme toto hlasování, budeme znovu hlasovat o druhé části pozňovacího návrhu 19. Zahajuji hlasování. Now the vote is closed. Končím hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Ano, máme tady 30 proti 27, je to schváleno. A nezapočítali jsme pana Ilčeva, který hlasoval manuálně. A nyní jsme u dvacítky. Zahoje hlasování. Končím hlasování. Dvacet devět proti dvaceti osmi schváleno. Dvacet jedna. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 proti 29 zamítnuto. 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet šest proti třiceti zamítnuto. Dvacet čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 25. Takže 26, původní byly identické, takže hlasujeme o 26, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 27. Zahajuji hlasování. Takže 27. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 33. Zahajuji hlasování. 34 se omravuje pan předseda, takže hlasujeme o 34. Ne, to bylo staženo, takže nyní hlasujeme o 33. Končím hlasování. Končím hlasování o 33. Zamítnuto. 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pane Michel? Vy jste hlasoval proti? Je tam nějaká chyba? Nefungovalo to vaše karta? <laughs> To znamená, takže je to zamítnuto. V každém případě, ano? Zamítnuto. 35, zahajuji hlasování. Končím hlasování. schválení. 36, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 37. Zahajuji hlasování. 37 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 45. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 46 pro, eh, promiňte, opravdu se pan předseda zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 51. Hlasujeme po částech. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o celém textu, tak jak to je modifikováno. A nyní budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Takže spočítáme to nyní. A máme tady výsledek. 50 pro, dva proti, blahopřeji paní Flotre. Nikdy jsme si nedovedli představit, že by to takto pozitivně dopadlo. Blahopřeji, to, blahopřeji nyní paní Flotre k její práci. A nyní bohužel musím odejít, mám neodkladnou schůzku a nahradí mě paní místopředsedkyně paní Kinga Gald a povede další hlasování. So the next, uh... Další uh, zpráva, o které budeme hlasovat. A ne, ano, paní Holmajer, chcete něco říci? Paní předsedkyně, já jsem jenom krátce chtěla říci, že omylem na hlasovacím seznamu EPP je u poziz, u pozměňovacího návrhu 5 minus a mělo by tam být plus. Takže pozměňovací návrh 5 by měl mít plusko pro EPP. Děkuji, Moniko. Takže začneme hlasovat. Pozměňovací návrh 9 pro proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, neviděla jsem dostatek rukou, tak je to raději to prověříme, jedenáctku prověříme elektronicky. Prosím, hlasujte. Končím hlasování. Je to 51 proti, takže tady byla chyba. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. A přejdeme k 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní přejdeme k pozňovacímu návrhu 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. 28 pro, ne, 29. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 35 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 34, 34 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, ano, 52 později, to bude kompromis 9, takže 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti. To není jasné. Čili 54. Hlasujeme. Jeden EPP navíc. Už je to v pořádku? 29 pro, 24 proti, takže schváleno. 20, 20 5 pro, 55 tedy pro, proti zdrželi se. To bude asi stejné, prověříme elektronicky. 55. Konec hlasování. 26 pro, 27 proti. Dva se zdrželi, takže se zamítá. 57 pro, proti zdrželi se. Schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromisní návrh 8. Ne? Údajně musíme hlasovat i o 56, protože 55 odpada, takže 56 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď kompromisní návrh 8, protože sedmička už byla odhlasovaná, takže kompromisní návrh 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní 65 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prověříme 69. Hlasujeme. Konec hlasování. 27 pro, 25 proti, 2 se zdrželi. Schváleno. Chtěl jsem hlasovat proti, ale pan Jilčev také hlasoval proti, takže myslím, že je to zamítnuto. 27, 27. Takže je to zamítnuto. 28. Kdo je pro? 68, Omlouvám se paní předsedkyně. Proti? Zdrželi se. Musíme to prověřit. I 68. Hlasujeme. Konec hlasování. 26 pro, 25 proti, kdo se zdrželi. Pan Ilče 26 pro, 26 proti. Takže zamítám se. 73 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Zahajuji hlasování. druhé části kompromisu 9. Druhá část, ano. Konec hlasování. 24 pro 29 proti. Čili 30 proti, čili se zamítá. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh. Ano, paní Gem. Já se omlouvám. Ne, nechci nic doplňovat. Konec konců to je jenom hlasování, jenom jsme ale neodhlasovali, jestli se nepletu něk... 68, 70, 71, ty přece neodpadají protože še, u 69 jsme neodhlasovali, neschválili. Aspoň mě se tak zdá tedy. Okay. Takže musíme hlasovat i o 70, 71, 72. 70. Pro? 70. Ano že nám to uniklo. Takže 70 pro, proti, zdrželi se. Těžko říct. Prověříme 70. Konec. 25 pro, 28 proti, Jeden se zdržel. 71. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se, to je prakticky to tež. 72 pro, proti, zdrželi se. Schváleno? Na 73, o tom už jsme hlasovali, to prošlo. Takže první část Druhá část odpadla. teď jsme u návrhu 75. Takže prosím, zvedněte se eh, při 75 eh, pro, proti, zdrželi se. Schváleno 76 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 77 pro, proti, zdrželi se. těžko říct. Takže já tady to nedokážu říct, takže zahajujeme hlasování. 77. EPP má zase jeden navíc. Už je to v pořádku. 25 pro 26 proti, dva se zdrželi. Tudíž se zamítá. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že se zamítá. Prověříme. Konec hlasování. 25 pro, 29 proti. Tím pádem se zamítá 81 pro, proti, strželi se. Takže se to zamítá. 11 pro, proti, strželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 12. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 13, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se. Prověříme elektronicky. Prosím, zahajujeme hlasování. Konec hlasování. 21 pro, 32 proti. Jsem to neviděla. 92 pro, to odpadá, pardon. Takže 96 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se. Elektronicky Hlasujeme. Konec hlasování. 25 pro, 28 proti. Takže to se zamítá. 102 pro, proti. Zdrželi se. Myslím, že schváleno, ale prověřme to. Hlasujme. Konec hlasování. 30 pro, 23 proti, 1 se zdržel. Schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 106 pro, proti, proti, zdrželi se. Schváleno. 107 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 107, 110 tedy pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 111 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno ale ještě to prověřme, tu 111, hlasujeme. Konec hlasování. 41 pro, 12 proti. Nikdo se nezdržel. Kompromisní návrh 15 pro, proti. Zdrželi se schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 ve dvou částech pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Prověřme druhou část kompromisního návrhu 17 hlasujeme. Konec hlasování. 14 pro, 40 proti. Zamítá se. 118. Eh, takže 122 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 123 pro, proti, těžko říct. Zvedněte ještě jednou ruku 123 pro, proti, zdrželi se. Musíme to prověřit elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. 23 pro, 30, 13 proti, 18 se zdrželo. Takže schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že se zamítá. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se. Prověříme, hlasujeme. Konec hlasování. 25 pro, 29 proti, čili se zamítá. 128 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 129 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 129. Hlasujeme. Konec hlasování. 27 pro, 25 proti. Schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se. Sice myslím, že zamítnu to, ale musíme to prověřit. Konec. 18 pro 36 proti, takže zamítnuto. 133 pro proti. Zdrželi se schváleno. 134 pro proti, zdrželi se schváleno. 135 pro proti, zdrželi se schváleno. 136 pro proti, zdrželi se schváleno. 137 pro proti, zdrželi se schváleno. 138 pro, proti, zdrželi se schváleno. 140 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno, i když nevidím socialisty. 142 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 143. Pouze druhá část. Takže pro, proti, zdrželi se schváleno, 141. Odpadá 139 pro, proti, zdrželo se schváleno, 144 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se prověříme. 145 hlasujeme. Konec hlasování 24 pro, 29 proti, takže se zamítá. 146 pro, proti, zdrželi se. To musím znovu prověřit. Hlasujeme. Konec. 24 pro, 29 proti, takže se zamítá. 147 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 148 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 149 a 150 jsou identické pro, proti, zdrželi se. Prověříme, takže hlasujeme. Konec hlasování. 28 pro 26 proti. To znamená 27 proti. Ale tak eh, je to schváleno. 156 pro, proti, Myslím, že to je schváleno. 158 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 159 pro, proti, těžko žít. Prověříme, hlasujeme. Konec hlasování. 35 pro, 18 proti. Schváleno. Teď citace a úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh 1 pro, proti. Strželi se. Prověříme. Hlasujeme. Konec hlasování. 25 pro, 29 proti. Zamítá se. 2 pro, proti. Myslím, že zamítnuto. 3 pro, proti zdrželi se, zamítá se. 6 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Šestku hlasujeme. Konec hlasování. 25 pro, 29 proti. Zamítá se. Návrh 5 pro, proti zdrželi se schváleno. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 18, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme. Já myslím, že všichni byli pro. Takže, takže schváleno. Není kompromisní návrh jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní poslední hlas, závěrečné hlasování. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. 47 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme. Paní Holmajer. Poslední dnešní hlasování je návrh stanoviska o trestech za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem paní Boskurt, pokud nechce paní Boskurt hovořit. Dobrá, přistoupíme rovně k hlasování. Ty návrhy 17 a 18 jsou nepřípustné. Začneme tedy návrhem číslo 3. Návrh 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Návrh 4, pro, proti, zdrželi se přijato. 5, pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 20, staženo. 6, pro, proti, zdrželi se přijato. 7, pro, proti, zdrželi se přijato. 8, staženo. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 22 pro, proti, zdrželi se přijato. 23 pro, proti, zdrželi se přijato. A dále tady máme citace a úvodní ustanovení. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Dále 15 pro, proti zdrželi se přijato. Dále dva pro, proti zdrželi se přijato. Tři kompromis tři pro, proti zdrželi se přijato. A dále konečné hlasování elektronicky, zahajuji hlasování. Vote. The vote is... Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. 45 pro, nikdo proti čtyři se zdrželi. Blahopřejeme paní Boskurt. So okay. most people to leave, please, in Tamil. Uh, we need a we need a very Okay, I, uh, continue. So I will give the floor to Mr. Fontana first and then uh, to the Commission and the Cyprus presidency for their comments. Mr. Fontana. Grazie Presidente. Allora, il regolamento sul quale la Commissione... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jedná se tedy o nařízení, k němuž se máme vyjádřit a vztýká se Azylového migračního fondu a Fondu vnitřní bezpečnosti. V rámci víceletého finančního rámce v období 2007-2013 každý fond měl svá všeobecná ustanovení. Komise nyní navrhuje horizontální nařízení, které se bude vztahovat na všechny fondy. Tady toto nařízení tady dělá, eh, tvoří součást balíčku čtyř nařízení, které budou představovat rámec pro financování Evropské unie pro oblast vnitřních věcí, programování, řízení, kontrolu až do uzavření programů a také vyúčtování. Úpravy, které obsahuje tady toto nařízení, které eh, bych chtěla předlo- chtěl předložit výbor LIBE, se týkají v zásadě tří věcí. Jednak se tady klade důraz na princip subsidiarity, zapojení lokálních autorit do rozhodovacích procesů a také výrazné zjednodušení v rámci používání finančního nástroje. Ale samozřejmě nechceme nějak eh, tímto snížit význam té kontrolní fáze. Většina pozměňovacích návrhů, které předkládáme, klade důraz na princip subsidiarity a to již v těch obecných ustanoveních. Tam, kde se hovoří o tom, aby byl zohledněn specifický kontext každého členského státu při realizaci politik EU. Článek 3. V článku 3 se návrh komise omezoval čistě na spolupráci s členskými státy. K tomuto bodu je však nezbytné říci, že je potřeba zapojit také regionální, místní a městské orgány. Princip subsidiarity se projevuje také s ohledem na transparentnost, tedy ve chvíli, kdy členské státy by měly poskytovat 90 příspěvků. Považujeme za nezbytné, aby dotčený členský stát předložil potřebnou dokumentaci a aby podrobně ospravedlnil takový požadavek, to je článek 16 odstavec 4. Dále také apelujeme na regionální, místní a městské orgány, které by měly pomoci komisi při zlepšení kvality kontrol a různých šetření, aniž by se to zde omezovalo na vztah a členský stát. To je uh, článek 29 odstavec 5 druhá odrážka. A také je nezbytné zajistit efektivní fungování orgánů řízení a kontroly, článek 29 odstavec 6. Zde tedy předkládáme dva pozměňovací návrhy, kde žádáme, aby komise vytvořila monitorovací systém pro každý fond, který se týká e, urgentní pomoci a toto je článek 8, nový odstavec 5. A také chceme, aby zde byl stejný monitorovací mechanismus vztahující se i na spolupráci se třetími zeměmi. To je článek 9, 2 a dále byly e, navrhovány pozměňovací návrhy, které se snaží zdůraznit rozhodující či konzultační úlohu Evropského parlamentu, například článek 7 1 nebo 8, 1 či 13. Jedna odrážka, jedna. Co se týče úlohy Evropského parlamentu, tak zde bychom chtěli zajistit, že zapojení europoslanců nebude ovšem znamenat prodloužení lhůt. Například ve chvíli, kdy se komise rozhodne poskytnout urgentní krizovou pomoc, tak v takové chvíli, alespoň podle našeho názoru, by měl být parlament informován. To je článek 8 odstavec 4. Takže předkládáme celou řadu pozměňovacích návrhů, které se snaží vypíchnout tyto principy, které jsem právě zmínil. Samozřejmě nechtěli jsme zcela překopat ten dokument komise, protože nám připadá poměrně dobrý a kvalitní. Chtěli jsme ho skutečně jenom trošku upravit a chtěli jsme tady zajistit lepší zapojení těch místních, regionálních a městských orgánů. Eh, jsme si vědomi toho, že 27 členských států má samozřejmě různé mm, zprávy, různé orgány a nebude ve všech případech tedy snadné spolupracovat s regionálními místními a městskými orgány, ale domnívali jsme se, že je skutečně nezbytné podpořit ten princip subsidiarity, tak aby každý členský stát se snažil nalézt nejlépe svůj vlastní způsob, jak zapojit ty další orgány. Eh, to je od mě zatím vše. Jsem k dispozici pro případné komentáře, kritiku, vyjasnění. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo komisi. Uh, děkuji paní předsedkyně, děkuji zpravodaji. Já velice stručně bych chtěla představit názory komise k tomuto tématu. My vítáme důraz kladený na lok lokální eh, orgány při implementaci těchto fondů. My jsme také v návrhu zdůraznili, že jsou důležitá partnerství v rámci členských států. Takže já ještě jednou děkuji zpravodaji za to, že na to upozornil také role členských států v kontrolních systémech by neměla být rozmělněna tím, že tady dochází k přesunu také významu na místní orgány. Takže my musíme přesně dbát eh, na místa, kde se v textu na eh, národní a tedy regionální orgány odkazuje. V článku 13 se také hovoří o místních orgánech a tady zpravodaj navrhuje, že právě tyto orgány by mohly navrhnout revizi státních národních orgánů. Programy, které jsou vytvořeny, mohou být přizpůsobeny místním novým okolnostem. A samozřejmě dochází také k revizi víceletých orgánů, ale toto by opět zase podkopávalo princip víceletých orgánů já bych chtěla rekapitulovat určité otázky, které máme k návrhům na zpravodaje. Dnes dopoledne již jsem také hovořila o Fondu pro vnitřní bezpečnost a to se týká především e, e, revize a přeskumu v pololetí. Tady zpravodaj navrhuje datum 7. července, 1. července 2016. To by bylo příliš brzo, protože většina akcí začne teprve v roce 2014, takže to bude velice brzy, aby se prováděla revize a eventuální změna programu programů. Členské státy také předlo, žijí zprávy až v roce 2017, které, ze kterých se bude vycházet při přeskumu v pololetí. Takže toto datum by měl také zpravodaj zvážit. A proto doporučuji, aby u fondu bylo toto datum přeskumu posunuto. Dále zpravodaj hovoří také o urgentní kritické pomoci. Je důležité, že se musí na straně institucí rozhodnout o této urgentní pomoci, ale já tady upozorňuji na formulaci, která říká, že komise může rozhodnout o této urgentní pomoci teprve až poté, co informuje parlament a radu. A to bychom měli změnit. Také zpravodaj tady také hovoří, o monitorování této pomoci a fondu. My souhlasíme s tím, že urgentní a krizová pomoc by měla být monitorována, ale nechceme proto zřizovat specifický konkrétní systém. Ještě další připomínky, pokud se týče politického dialogu, dialogu o politikách. My také děkujeme Evropskému parlamentu za tuto zmínku a upozornění, protože pak budeme moci vést dialog s jednotlivými členskými státy již před rozpracováním tohoto programu. My také chceme informovat Evropský parlament o výsledky dialogu, ale domníváme se, že formální konzultace eh, s parlamentem v případě každého dialogu by zpomalil celý proces ale my ještě o tom také budeme hovořit se zpravodajem, jak budeme parlament informovat. Ještě eh, poz, tedy pozměňovací návrhy 1516 týkající se národních programů, tak tady mají být zvýšeny podrobnosti a také se požaduje podrobný rozpočet a podrobná eh, základní východisko. Ano, tady se musí vycházet ze statistických údajů, ale také musíme dosáhnout rovnováhy mezi flexibilitou a také mezi neustálým doplňováním programu, protože se jedná o víceleté programování a víceletý rámec a tady musíme postupovat flexibilně, ale nesmíme často všechno změnit. A tady se také v další části hovoří o auditním orgánu, že to má být soukromá společnost. Ale my se domníváme,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 komise také musí v této souvislosti poskytovat DAS. Samozřejmě auditorský subjekt může využít soukromé společnosti při výkonu a plnění těchto úkolů, ale my bychom byli opatrní, abychom neoutsourcovali celý proces. To je zatím všechno, paní předsedkyně, a my dále můžeme hovořit se zpravodajem o jednotlivých podrobnostech. Děkuji a nyní pan Floridis, předsednictví, eh, kyperské předsednictví. Děkuji. Bohužel vypadl mikrofon. Já již jsem o tom hovořil ve vztahu k těmto čtyřem návrhům nařízení a směrnic Eh, v oblasti vnitra a v souvislosti s víceletým finančním rámcem. Tady jsme zřídili speciální pracovní skupinu tak, abychom dosáhli lepší koordinace, tak, abychom také sladili horizontální ustanovení s jednotlivými expertními oblastnostmi. Jedna oblastmi. Existuje jedná se především o zprávu těchto dvou fondů. E, tady u horizontální úpravy již se konala tři čtení a předsednictví by rádo do konce července zorganizovalo také pracovní a e, schůzku jednotliv, s jednotlivými členskými státy. Také v, se jedná o do jednání schody v jiných oblastech, kde zatím ke schodě nedošlo, tak abychom získali mandát, abychom potom také mohli vstoupit do eh, procesu spolurozhodování s parlamentem. Rada a členské státy chtějí zjednodušit aplikaci programů a my také vítáme návrh komise, především zprávu pana Fontány a my také doufáme za dobrou spolu, na, v dobrou spolupráci za pře, kyperského předsednictví. A nyní se obracím na kolegy. Děkuji vám. Já chci jenom upřesnit, že tady hovořím za paní Fajon, která tu nemohla dnes být. Takže v podstatě vám pouze předávám její poselství. Vzhledem k významu a komplexitě tohoto návrhu by paní Fajon ocenila ještě další eh, lepší spolupráci. Sam byla tu výměna 20. března, ale nebylo zorganizováno žádné zasedání stínových zpravodajů. A eh, litujeme nad tímto stavem eh, věcí, pokud jde o stávající podobu návrhu, tak jak je předložen. A i když je ten návrh velmi technický, tak má velký význam pro tři velké návrhy a pro rozvoj, další rozvoj prostoru e, svobody a spravedlnosti. Bylo škoda, že nebyly zohledněny některé důležité perspektivy. E, není tam e, jasná, jasné odůvodnění které by eh, zdůvodňovaly některé pozměňovací návrhy, což by tomu dalo lepší kontext. Některé ty pozměňovací návrhy jsou příliš povrchní vzhledem k komplexnosti a technické povaze tohoto návrhu. I když část toho, co se objevilo na eh, technické Eh, výměně a diskuzi se tam promítlo, ale chybí tam skutečně zdůvodnění pozměňovacích návrhů a tím pádem je těžké eh, zpravodaji dát nějaké další komentáře, než ty, které už má, které bude eh, i nadále zdůrazňovat. A kromě toho, paní Fajon, chci si přeje ještě eh, přehodnotit eh, z hlediska různých subjektů, které se toho mají účastnit na národní eh, úrovni. Ocenila by také věč, větší jasnost, pokud jde o ustanovení o potírání finančních podvodů a korupce a dalších nelegálních aktivit. A bude pracovat v těsné spolupráci s výborem Krym při vypracovávání eh, těchto eh, změn. Má určité otázky ohledně rozsahu působnosti, pokud jde o tu naléhavou pomoc a jaké jsou také informace, které mohou být dány k dispozici eh, případným subjektům a také ohledně cílu a priorit národních, národních priorit. Pan Pirkr. Promiňte, přeslechl jsem se. Já bych chtěl na začátku udělat jednu připomínku musím říci, že málo který jiný výbor tak nepřesně plánuje svůj harmonogram. Vy za to nic nemůžete, ale prosím vás, požadujte od sekretariátu takové plánování, abychom mohli my si také něco naplánovat, protože já mám další schůzky a člověk se může spolehnout pouze na to, že tento rozvrh dne v životě není dodržen zničen a to způsobuje všem velké problémy. V jiných eh, výborech tyto problémy skutečně neexistují. To na počátek. A nyní několik poznámek ke zprávě. Já vidím jako pozitivní, že pan Fontana u Eh, zásadních principů se zabývá koherentností a komplementaritou a také pozitivně považu, za pozitivní považuji v souvislosti se obecnými zásadami, že se zde dbá na relaci příjmů a nákladů a vychází se také z ekonomické trvalé udržitelnosti. Problémy však mám s tím, když jsou vyjmenovány různé úřady a orgány. To je článek 23 a potom mám také otázku na komisi. Zdali opravdu přispívá ke zjednodušení, když se mají jmenovat tři orgány. Za prvé jeden orgán, který bude zodpovídat za provádění národních programů, potom je tady druhý úřad, který má provádět zprávu a kontrolu a potom třetí je auditorský úřad či subjekt. Já si myslím, že bychom měli zvážit to, že auditorský subjekt může být být také soukromou společností. Ale já se nyní ptám především komise, zdali opravdu potřebujeme tři orgány. Skeptický jsem víc vůči dalším bodům ve zprávě. A sice je to tam, kde pan zpravodaj hovoří o tom, že komise, členské státy a regionální a místní územní orgány mají těsně spolupracovat. Já nevím, jak to má vypadat a probíhat v praxi, že ještě jednou ty nejrůznější regionální a místní orgány, které jsou usídleny v jednotlivých členských státech a jsou různě organizovány, neboť některé členské státy jsou centralistické, jiné jsou spíše federalistické a proto si myslím, že toto bude málo proveditelné, protože ještě k tomu přistupuje, kdybychom všude regionální a místní komunální orgány zapojili,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 i ostatní věci se musely změnit pro tyto regionální a komunální orgány, protože oni by také, oni by také museli pracovat podle principu ekonomičnosti. To znamená, že by musela platit stejná pravidla pro všechny, kteří se budou podílet na procesu. Já se domnívám, že bychom měli postupovat navrženou po metodou co komise směrnice, která navrhuje, že u mezistátní spolupráce se bude požadovat a podporovat spolupráce, ale místní orgány by se měly zapojit podle eh, národních skutečností a ne podle vzoru evropská úroveň, státní úroveň a potom komunální úroveň. Tady si myslím, že je návrh komise spíše proveditelný. A Potom je tady ještě jedna věc v této souvislosti. Jestliže eh, pro se budou provádět národní programy podle národních ustanovení, jak je to formulováno v článku 12, tak je to pozitivní návrh. Ale v článku 12 se opět objevuje, že regionální a místní orgány musí být zapojeny, tak si myslím, že to je nepraktická věc, spíše kontraproduktivní věc. A potom k politickému dialogu článek 13. Tady zpravodaj hovoří o tom, že politický dialog se má také dít eh, s potom se zapojením Evropského parlamentu a má se diskutovat s každým členským státem. Těžko si dovedu představit, že Evropský parlament by měl konsultovat s každým členským státem. E, tady si také myslím, že návrh komise je pozitivní, protože politický dialog se provede a potom se budou stanovovat výsledky podle potřeb členských států. A potom článek 14. Tady se to týká financování. Tady se mi zdá, a tato připomínka padla již před chvílí, tady se mi zdá, že není možné předložit rozklíčovaný návrh rozpočtu tak dlouho dopředu, protože návrh na národní programy se týká období 2014 až 2020. Promiňte, pane Pirkere. Já jsem měl jinou schůzku, ale my musíme spěchat. Dobrá, pane předsedo, já jsem na začátku já hned skončím, ale na začátku jsme měli hodinové spoždění a ti, kteří jsou není na konci na řadě, tak nedostanou dostatek času k dispozici. Takže já to zkrátím. U návrhu rozpočtu myslím si, že není možné předložit rozklíčovaný rozpočtový návrh pro programy v členských státech až do roku 2020. Tady budou roční rozpočty. Já tady mohu navrhnout pouze plán financování, tak jak to navrhuje komise. Já bych měl ještě celou řadu připomínek, kterou se, které jsem chtěl předložit, ale nyní to nepředložím, protože nemám dostatek času, protože nefunguje plánování ve výboru. Já vás, pane předsedo, žádám, abyste působil na sekretariát tak, aby se zpracovávaly realistické pracovní plány, abychom měli dostatek času na diskuzi a ne, abychom potom museli hekticky a stručně diskutovat. Tak se dá velice těžko dospět ke konstruktivním výsledkům. Danke, Herr Pirke. Děkuji vám, pane Pirke. Ale musím trvat na tom, že máme tento problém eh, hodinu a půl hlasování nebo dvě a přitom mám ještě čtyři další body na pořadu jednání a už nám zbývá jenom hodina. Takže opravdu využijeme veškerého času našich tlumočníků, ale pak budeme mít problém. Takže nám prosím pomožte. Máme čtyři body. Každý z nich považují eh, daní z eh, příslušní zpravodajové samozřejmě za maximálně důležitý, důležitý nejdůležitější. Takže pomoz, pomožte nám to zvládnout eh, za hodinu. Paní Kele, já pořád ještě vidím problém v tom, že komise dá obecné, eh, preobecné pokyny, členské státy pak podrobná pravidla, ale eh, ano, vnímám přidanou hodnotu, nadále však mám problém s tím, že projekty dostanou ještě více prostředků, ta přidaná hodnota je, že jinak by vlastně nebyly implementovány. A ke zprávě samotné souhlasím s, na, s důrazem na monitorování a hodnocení. Problém však mám s posledním návrhem číslo 30, kde jsou určité výjimky z toho eh, zveřejňování, s tím eh, ne, eh, nesouhlasím s touto výjimkou. Příliš mnoho věcí dnes není veřejných. A navíc, co myslíte vůbec eh, těmi občanskými orgány? Ano, děkujeme. Další, prosím, děkuji. Jen chci připomenout výboru, že v důsledku předchozích diskuzí v pracovní skupině rady jsme vypracovali informační materiál o specific, specifických aspektech tohoto návrhu. A to bylo předáno sekretariátu parlamentu. Zvláště v reakci na otázku ohledně různých kontrolních orgánů. Tam odkazuji na materiál číslo 4, kde je vysvětlena logika našeho návrhu a návaznost na finanční nařízení, zvláště jeho článek 56, a k tomu, co to bylo řešeno, řečeno o partnerství a správném postřehu, že členské státy mají velmi rozmanité struktury místních, regionálních a dalších orgánů, tomu komise rozumí a proto chce, aby partnerství bylo organizováno v souladu s národními pravidly a postupy. Ale myslíme si, že je důležité, aby veřejné orgány pod eh, státní úrovní se podíleli na vývoji a implementaci programu, zvláště v té integrační oblasti, ale nejen tam, tedy v té implementační oblasti. A e, pak tu byla jedna připomínka ohledně pozměňovacího návrhu, e, podle mě e, pozměňovacího návrhu 16, tedy nebezpečí přílišné nepružnosti rozpočtových prvků souhlasíme, že podrobnosti by měly být v těch národních programech, nemělo by to být příliš nepružné, tak aby se to pak muselo měnit. nyní paní Fontana. Nyní pan poslanec Fontana, prosím, buďte velmi struční, abychom ušetřili čas. Děkuji, pane předsedo, vezmu to velmi rychle. Chtěl bych poděkovat za i tu určitou kritiku a za ty podněty, které tady zazněly. Z našeho pohledu samozřejmě nechceme, aby ty úrovně, které jsou tedy po tou úrovní států, aby to byly úrovně, které povedou k tomu, že celá věc bude mnohem rigidnější. Naopak, měly by spíše pomoci státu uplatňovat ty různé kontrolní mechanismy, také by měly pomoci při realizaci těchto politik. Takže určitě nechceme vytvořit více byrokracie, naopak chceme, aby došlo k určitému zešlí, zeštíhlení a doufáme, že možná právě ty místní orgány pomohou celému procesu, jinak by to nemělo smysl. Co se týče těch ostatních bodů eh, k rozpočtu a podobně, tak jistě přehod, pokusíme se ještě přehodnotit to datum 1. červenec 2013, budeme hovořit ještě s komisí, pokusíme se to ještě zvážit a promyslet. A co se týče těch ostatních věcí, jsem vám plně k dispozici. Ano, byl tady určitý komunikační problém, řekněme, s některými těmi stínovými zpravodaji, ale doufám, že se nám to podaří co nejdříve vyřešit. Děkuji. Děkuji panu poslanci Fontánovi. Nyní lhuta pro pozměňovací návrhy 5. září v poledne. Zva, potom e, probrání pozměňovacích návrhů 10. 11. října hlasování v listopadu. A teď rychle dál k dalšímu bodu. E, to je ten e, fond pro azyl a přistěhovalectví. Paní Guillaume, máme tady čtyři další body, takže vás prosím o rychlost, protože to opravdu budu, budeme muset být drakonicky přísní. Ano, takže opravdu čistě telegraficky chci dát najevo, že velmi pozitivně vnímám návrh komise, konkrétně tedy návrhy, protože těžko to můžeme vnímat bez odkazu na horizontální nařízení. Velmi rychlé pozitivní body, které byly v návrhu komise, protože to tady doznalo určitých zlepšení nutných pro dosažení strategických cílů Unie, zvláště zlepšení, pokud jde o zjednodušení mechanismu přidělování, posílená flexibilita v případě naléhavých situací a zlepšení přístupu k financím a e, výsledek orientovaný na výsledky. A teď e, stručně mé návrhy, pozměňovací návrhy, které víceméně jdou stejným směrem, to znamená, abychom měli nástroj, který je efektivnější, ucelenější a účinnější, ale eh, myslím si, že jsou tu urči, určité důvody ke znepokojení. Je potřeba jasně zarámovat ty iniciativy, abychom měli lepší uspůsobení situaci. Takže několik eh, bodů k těm pozměňovacím návrhům. Jednak podpora přístupu zaměřeného na výsledky, abychom měli vyhodnocení různých cílů, měli bychom posílit ukazatele, které jsou dány k dispozici a měli bychom také do toho zapojit některé kvalitativní ukazatele, které jsou více kvalitativní. Už jsem o tom hovořila s komisí, je to ovšem něco, na čem trvám. Dále druhá myšlenka pozněcích návrhů je konsolidovat ucelenost mezi různými nástroji, které souvisí s azylem, zejména z hlediska definic. Ty definice nejsou vždy úplně ekvivalentní v těch jednotlivých textech. Za třetí, byl bych ráda, aby tyto návrhy zajistily, že finanční kroky přinesou určitou jasnou evropskou přidanou hodnotu že přispějí k plnění cílů v souladu tedy s cíly Evropské unie. Dále spravedlivé rozdělení finančních prostředků, to je, eh, tím se vrátím k něčemu, o čem už hovořil pan Fontána, je potřeba vyhovět různým realitám a potřebám členských států, ale zároveň to musí jít eh, ruku v ruce s tím spravedlivým rozdělováním zdrojů. Proto by to měl být přístup, který je inkluzivní a založený na dialogu. Měli bychom posílit partnerství mezi členskými státy a příslušnými veřejnými orgány a různými subjekty, včetně občanské společnosti a mezinárodními organizacemi. Tak, tím se vracíme k té předchozí debatě. Další bod se týká nových eh, priorit externí Eh, dimenze eh, těchto politik. To je něco, co se těžko vyjadřuje zrovna tady, ale finanční opatření pro azyl a migraci musí zapadat do zásad eh, pro vnější činnost Unie ve vztahu k třetím zemím a je potřeba podporovat ještě dodatečné návrhy, aby, vyčle, aby definice té působnosti bylo možno skutečně promítnout do praxe, aby nedocházelo k matení jednotlivých eh, fondů a k jejich překrývání, tak by měla eh, vzniknout specifická pracovní skupina, která by založila optimální koordinaci jednotlivých služeb a evropských aktérů. A to vždy s přihlédnutím k té vnější dimenzi. Za šestá já už končím. Pozměňovací návrhy, které se týkají také jasnějších pravidel týkajících eh, se eh, té eh, týkající se relokalizace. Dále jsou tady ještě některé další otázky azylu a migrace. Vím, že to musím zkrátit. Týká se to eh, toho střednědobého um, hodnocení, kdy eh, je to něco, co tedy přijde na pořad dne a pak pokud jde o solidaritu, tak je nezbytné, aby článek 80 byl součástí právního základu. A eh, i když ještě nedávno říkal, že je toto problematické, navrhla jsem E, také stínovým zpravodajům společný pozměňovacím návrh, to znamená zase e, dát článek 80 do právního základu, protože e, měli bychom ukázat, že navzdory různým politickým rozdělením je vidět, že můžeme se na něčem shodnout. Děkuji vám a nyní je potřeba dát najevo pouze ty naprosto zásadní body. Paní Pike za komisi. Thank you very much, Chair. Um, I already commented this... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem se již dnes dopoledne vyjádřila k některým věcím, které jsou také relevantní k této zprávě, co se týče časových zůd, střednědobého přeskumu Otázka spíše toho, aby tam byla procenta než přesné částky a také přístup k indikátorům. To nebudu tedy opakovat. Nicméně chtěla bych apelovat na paní zpravodajku, aby se zdamyslela myšlenku kvalitativních ukazatelů. Chápeme ten cíl, ale potřebujeme tam mít skutečně indikátory, ukazatele, které budou měřitelné, které se budou moci nějak vykazovat. A dále bych navázala na několik bodů, které paní zpravodajka uvedla. Jednak vítáme podporu partnerství, která je velmi důležitá v oblasti spadající pod azylový a migrační fond, ale myslíme si, že obecně to bude trošku problematické u těch členských států, které nemají rády myšlenku partnerství a které nechtějí eh, vůbec ten koncept partnerství, takže je to taková horizontální otázka. Dále, co se týče eh, vnější pomoci ve třetích zemí, vnější dimenze tohoto fondu, samozřejmě to je relevantní i pro tento fond pro azyl a přestěhovalství, ale také i pro oblast eh, výzovou pro Fond pro vnitřní bezpečnosti. Myslíme si, že je potřeba zajistit dobrou koordinaci a komplementaritu, nicméně nejsme přesvědčeni o tom, že ten přístup, který navrhuje paní zpravodajka, je ten nejlepší. Připadá nám to poměrně těžkopádný postup, kdybychom to měli dělat takto. Nicméně můžeme podpořit návrhy paní zpravodajky týkající se přemysťování a znovu usídlování. A máme také určité problémy mm, s její definicí rodinných příslušníků. Nicméně jsme připraveni nadále s paní zpravodajkou konstruktivně spolupracovat. Děkuji předsednicí. Přejete si něco doplnit? Děkuji στρατηγική και για τη διαχείριση της πρότασης κανονισμού για το Ταμείο. Děkuji. Tato... ...σε αυτή kanonismu... πρόταση Děkuji. My jsme tady u tohoto návrhu nařízení provedli tři čtení a předsednictví by bylo rádo, kdyby to dostáhlo do té fáze, kde se podaří sladit názory a pohlo by to postoupit do parlamentu potřebujeme dobrou koordinaci. To je naprosto zásadní, jak na straně rady, tak na straně parlamentu. Solidarita. Jistě, solidarita je nepochybně prioritou kyperského předsednictví, jak jsme si již vyslechli i od eh, pana ministra dnes dopoledne. A my se velice těšíme na dobrou spolupráci s parlamentem i s paní Guillaume. Děkuji. Máme tady jednoho stínového zpravodaje, pan Tavaris. A opět prosím, abyste byl stručný. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit portugalsky. Ano, velmi to velice stručně. V první řadě mi dovolte říci, že jsem velmi spokojen s tou spoluprací, kterou jsme měli s paní zpravodajkou, s paní Kiom. Myslím, že se nám podařilo společně odvést dobrý kus práce. Obecně podporujeme její přístup a také bychom bych chtěl říci radě a komisi, že mm, pozice mm, moje a mojí politické frakce tady k těmto fondům, které by měly poskytnout větší flexibilitu komisi, je taková, že to bude fungovat a komise bude moci využívat tuto flexibilitu pouze, jestliže bude jasné, že se musí demokraticky zodpovídat parlamentu, jak jsou ty fondy využívány. Parlament by se měl zapojit do sestavování priorit, pro jaké budou tyto fondy využívány. A některé ty fondy, jako například fond pro uprchlíky, musí být eh, naprosto uzavřeny ostatním. Není možné, aby se ta část fondu, která se má použít na přemysťování, použila například na návraty. My máme teď předklad pozměňovací návrhy a věřím, že se všichni zamyslíme, jak tyto věci tedy ještě upravit a doplnit paní zpravodajka už to víme, pozměňovací návrhy se budou tady ubírat tímto směrem. Potřebujeme tam podle mě skutečně jasné bezpečnostní mechanismy a pojistky, aby to vše mohlo být náležitě aplikováno. Čili my tento fond podpoříme jenom s těmito zárukami. Děkuji. Hlásí se někdo další? Pan Bronx, prosím. Děkuji. To bylo velice zajímavé, co právě řekl pan Tavares že nechce, aby ty peníze, které budou vyčleněny pro přemysťování, byly použity třeba na návraty. A mám pocit, že minulý týden sekretariát tam tady řekl, když se to projednávalo, že ty prostředky na přemysťování a prostředky na návraty jsou všechny součástí jednoho balíčku, že nejsou takto úzce vyčleněny. Nevím, možná jsem to správně nepochopil, ale bylo to takto řečeno. Děkuji, děkuji za vaši stručnost, říká pan předseda. A nyní, eh, kdybychom mohli rovnou přistoupit k závěrům, tak bych dal slovo paní zpravodajce, paní Guillaume, nebo se hlásí ještě někdo? Nějaké stručné vystoupení? Ne, není tomu tak, takže paní Guillaume. Euh, euh, takže pokud je o kvalitativní ukazatele, tak chápu, v čem je ta potíž, ale každopádně kvalitativní ukazatele mohou být i měřitelné možná trošku takovým samozřejmě subtilnějším způsobem než ty eh, kvantitativní. A jako přístup eh, třeba k bydlení a tak dále. A myslím, že jsou tady měřitelné věci, které by přicházely v úvahu. A jinak, pokud jde o definici rodiny, to je samozřejmě diskuze, která probíhá pravidelně, ale doufám, že k takové diskuzi do budoucna dospějeme. Ještě jednou vám děkuji. Ano, to je přesně ono. A teď datum pro pozměňovací návrhy, což je 5. září. Poledne. Budeme pokračovat dál. K dalšímu bodu. Situation of a to je bod 22. Situace v oblasti základních práv, normy a postupy v Maďarsku. Dovoluji si upozornit, že tady vycházíme z usnesení Evropského parlamentu se 16. února 2012. To bylo důležité usnesení, které se snažilo připravit cestu pro zprávu o maďarské situaci v oblasti lidských práv. Naším zpravodajem je pan kolega Tavares, který předloží pracovní dokument. Zajména se bude věnovat nezávislosti soudnictví a také poslednímu vývoji v oblasti legislativy v Maďarsku. Čili vyslechneme si pana Tavarese a poté otevřeme prostor pro stručnou diskusi. Opět připomínám, že se je málo. Pane Tavaresi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tak co je tady nového od poslední doby? Když jsme projednávali tady tento dokument v našem výboru, tak eh, nové je to, že jsme nyní schválili ad hoc delegaci do Budapešti, která by se měla uskutečnit poslední týden v září, a to sice 24. až 26. září. Samozřejmě snažíme se zahájit spolupráci s maďarskými orgány, aby ta delegace byla co nejlépe připravena. A my jsme se rozhodli právě proto, abychom naplnili jeden z našich slibů, který tady zazněl na začátku diskuse, že ten přístup bude pokud možno spravedlivý, založený na faktech a také, že se budeme snažit skutečně souhrně a komplexně přistoupit k tomu, abychom zjistili, jaká je situace v Maďarsku na základě tedy i toho, co jsme uvedli v usnesení z 16. února 2012, takže připravili jsme celou řadu pracovních dokumentů založených na faktech. První pracovní dokument, který jsme připravili, je právě tento dokument a ten se věnuje aspektům soudnictví v oblasti Maďar, Maďarsku. Náš kolega Frank Engel souhlasil s přípravou tady tohoto pracovního dokumentu, připravil ho spolu se mnou a stejně tak i ostatní dokumenty budou připraveny spolu se stínovými zpravodaji z ostatních politických skupin, tak abychom získali komplexní představu, komplexní obrázek, který bude co nejinkluzivnější a nejpluralističtější, aby tam byly zahrnuty všechny pohledy z našeho výboru. Jak jsem řekl, také bych ještě dal prostor i panu Engelovi, aby mohl představit obsah tohoto dokumentu. Věnuje se zejména dvěma hlavním zákonům, které byly schváleny maďarským parlamentem v oblasti soudnictví, jednak o zřízení Národního soudního úřadu, dále o věku odchodu do důchodu u maďarských soudců, dále se týká procedurálních postupů, postupů řízení u případů, které jsou před soudem v Maďarsku. Dále se týká ústekají ústavního souda, soudu, prezumce nezávislosti a nestranosti maďarského soudního systému. Samozřejmě nemusím nikomu připomínat, že nezávislost soudnictví je naprosto základním pilířem jakékoliv demokracie. Je to základní předpoklad také pro oddělení eh, jednotlivých mocí eh, v členských státech. Zjistili jsme, že poslední týden došlo k novelizaci některých zákonů týkajících se soudnictví eh, na základě doporučení Rady Evropy. Tady tyto dokumenty byly, respektive tento dokument byl finalizován ještě před těmi novely, novelemi, před tou novelizací, čili to není zakomponováno do našeho dokumentu, ale chtěl bych vás ujistit, že jsme připraveni eh, udělat co nejvíce verzí tady tohoto dokumentu, tak abychom zohlednili i ty poslední aktuální změny, jakmile budeme mít k dispozici příslušné překlady a informace ze strany maďarských orgánů. Já myslím, že to je z mé strany asi zatím vše. Rád si vyslechnu příspěvky i ostatních kolegů a Navrhuji, abychom začali možná nejprve tedy spoluautorem tohoto dokumentu, panem Frankem Engelem. Děkuji. Thank you, Mr. Tavares. Děkuji mnohokrát, pane Tavaresi. A nyní tedy možná dáme prostor kolegům. Takže pane Engele, máte slovo jako první. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to, co tady máme před sebou, dobře zohledňuje ten problém, který tady zdejmě budeme řešit až do té doby, než budeme mít závěry s naší práce eh, ke zprávě týkající se Maďarska, jak nás tím pověřilo plenární schromážení. Začali jsme tady připravovat ten dokument týkající se systému soudnictví, jsou tam ty obvyklé lhůty, to znamená, musí tam být provedeny překlady a tak dále a tak dále. A zatímco jsme vypracovávali ten dokument, zatímco jsme zpracovávali příslušné vstupy a následně docházelo k překladu dokumentu, tak zároveň paralelně došlo k tomu, že maďarské orgány, které byly v kontaktu s tou Benátskou komisí a snažili se tedy provádět určité legislativní změny a právě k tomu došlo. Došlo k tomu 2. července, což je víceméně před týdnem. Čili my tady teď máme před sebou dokument, který mm, nyní je o něco méně hodnotný, než byl ve chvíli, kdy jsme ho dávali dohromady a bude muset být ještě změněn. A já každopádně děkuji mm, panu zpravodaji, děkuji všem kolegům za vstupy jsem rád, že pan zpravodaj říká, že ještě budeme mít tady k dispozici další verze toho dokumentu, protože to, co tady teď máme, není prostě úplné a momentálně to není ani zcela aktuální. Jak jsme ji řekli na začátku, mm, tady tyto texty, ty dokumenty by měly sloužit jako jakési kontrolní seznamy, checklisty. Ve chvíli, kdy tady my pojedeme do Maďarska, budeme jednat s maďarskými orgány, tak eh, Mm, takto my jsme obeznámeni s tou kritikou legislativních a vládních ustanovení v Maďarsku a zároveň tady budeme mít k dispozici něco, co nám ukáže, jaké návrhy eh, činí maďarská strana, aby eh, předložila ty příslušné změny. Ale samozřejmě je to průběžný proces, je to pro stále probíhající proces a jsme si vědomi tedy toho, že to je něco, co začím stále nekončí a bohužel my se tímto dostáváme do takové ne zcela snadné situace. Co se týče tohoto dokumentu jako takového, tak já doufám a věřím, že se nám podaří nalézt způsob, jak tedy tam zakomponovat ty nejnovější legislativní změny, eh, které v Maďarsku proběhly abychom získali k dispozici úplný obrázek o té situaci, abychom to mohli použít pro jednání rozhovory, které máme mít v září. Nicméně musíme mít na paměti, že ten proces prostě i nadále probíhá, nadále pokračuje. Eh, například i ta eh, doba odchodu do důchodu soudců stále také se to ještě řeší, jedná. Nebylo to zatím ještě pevně zakotveno, je to stále v procesu, stále se to tedy projednává. A my budeme muset nalézt nějaký způsob, jak eh, tedy více v reálném čase zohlednit to, co tam skutečně probíhá. A potom ještě, pane předsedo, bych na závěr rád řekl jednu věc, kterou jsem řekl již během prvního přípravného jednání minulý týden ve Štrasburku. S ohledem na to, že ty maďarské orgány od samého počátku, a to by bylo fér říci, byly poměrně eh, vstřícné, snažili se příznivě stavět provádění určitým legislativních změn, které se u nich očekávají. A toto je prostě proces, který nebude probíhat do, do nekonečna. Je to proces, který dospěje k určitému definitivnímu závěru, možná během nadcházejících měsíců, tak by bylo hodné, kdybychom se i my podívali na náš vlastní časový rámec, který s tím bude souviset, protože když to budeme protahovat příliš dlouho, tak možná nastane situace, že budeme mít zprávu o situaci v Maďarsku, která nebude zohledňovat skutečnou situaci v Maďarsku. A to není v zájmu nikoho, to není v zájmu ani tohoto výboru, Mm, kdy sice je pravda, že parlamentní instituce měla potřebu vyhodnotit určitou situaci, ale ve finále by to nebylo až tak aktuální. Takže, pane předsedo, jak říkám, skutečně ten dokument, ano, máme tady veškerý respekt vůči němu, ale zároveň musíme nadále ho revidovat a upravovat, tak abychom zohlednili skutečně tu reálnou situaci. A dále by bylo vhodné se shodnout, dohodnout na nějakém časovém rámci a rychlosti postupu, který e, bude odpovídat tomu, jak postupují i maďarské orgány. Děkuji, pane Engle. Ano, vidím, že se tady někdo hlásil, pan Bronx, paní Infeld. Takže pan Bronx byl, se hlásil jako první, ale dáma má přednost. Chci vyjádřit svou vděčnost zpravodajům za vykonanou práci a také za to, že vybrali správnou metodu. Já se domnívám, že celá situace jasně ukazuje, že Evropská unii chybí příslušné nástroje na řešení této situace. My se tak říkajíc protápáváme touto situací a hledáme řešení a váš přístup je velice citlivý a když vycházíte z faktů, tak si myslím, že opravdu opravdu eh, je vidět, že zde postupujete seriózně. A poté, co bude zpráva schválena, tak můžeme také vyhodnotit, jak to funguje při monitorování situace v členských států. Protože možná i další členské státy, včetně mého vlastního, by opravdu si zasloužili podrobný pohled. Já mám otázku možná, že na ní dokážete zodpovědět vy nebo někdo jiný. Já jsem totiž slyšela, že minulý týden jeden soudce již byl vyhozen, který byl velice kritický vůči vládě. Takže to, nemá co dočinění se skutečnými zákony, ale spíše s implementací těchto zákonů. Nevím, zdali tento příběh je pravdivý, či ne. Paní Gens nebo paní Gal, kdo na to chce, která z vás chce reagovat jako první? Ano, chcete se vyjádřit vy, paní Gens? Nechci zacházet do podrobností. Ano, tento případ je pravdivý, ale já bych raději ještě také reagovala na pana Englese, protože eh, v pra, eh, v Budapešti neustále probíhají změny a náš premiér, náš prezident eh, hrdě konstatoval na plenárce, že během roku bylo schváleno tři tisíce nových zákonů a to nikdo nedokáže sledovat. Ani my, ani maďarští právníci nedokážejí sledovat vývoj legislativní situace. A proto je důležité, abychom navštívili Maďarsko, tak abychom e, si vzali na paškál jednotlivé konkrétní případy, protože na jedné straně máme legislativní problém, ale stejně tak je důležité vidět veškeré dopady a také implementační proces, to, co vlastně probíhá přímo na místě. Nyní nemáme dostatek času, abychom to probírali, ale jenom jsem chtěla zdůraznit, že návštěva na místě je mimořádně důležitá, tak abychom viděli, jak to skutečně běží. A potom paní Gál. Já neznám tento konkrétní případ, ale tato změna, která byla schválena 2. července, takže jestliže dojde k rozhodnutí, tak eh, rozhodnutí lze také předložit soudu. A to je ta změna. A vůbec myslím si, že celá záležitost je nyní uh, před ústavním soudem a to také ukazuje, že institucionální systém v Maďarsku funguje. Já souhlasím s panem Englem, že je důležité podívat se také na ty schválené změny v rámci celého procesu. A podíváte-li se na to, co se děje v jiných členských státech, tak já doufám, že Maďarsko nebude tím nejhorším případem. A nyní pan Bronx. Opravdu musíme zde dbát na nezávislost soudců. Ve Spojeném království do roku 2006 byla také zřízena komise a vlastně jmenování soudců bylo v rukou politiků. Existovaly pouze takové neformální postupy. Někteří naši soudci byli také jmenováni za starého systému a právě proto takto si lze vysvětlit jejich určitá zvláštní rozhodnutí. A také tady máme chování soudců. V některých zemích existují také úpravy, které omezují eh, svobodné vyjadřování, svobodu projevu. Ale já tady nechci eh, obhajovat eh, Maďarsko, ale nejdříve bychom se měli zabývat chováním našich vlastních soudců v našich vlastních zemích. A nyní závěr diskuse. Pan Tavareš, ano toto je vlastně část po naší diskuse, probíhající, probíhající diskuse o Maďarsku. Já vezmu v potaz veškeré připomínky, které padly. Chci pouze říci, že tento dokument budeme neustále přepracovávat na základě nových informací. A také se hovořilo o tom, že se situace vyvíjí a to je přesně to, co e, nám dělá potíže. Každá zpráva je prakticky novou zprávou. My monitorujeme politickou situaci, situaci v oblasti právního státu a tak dále. A tady je přirozené, že se věci mění, jsou tady pozitivní i negativní informace. Je často velice složité držet s těmito změnami krok. Protože se schvalují nové zákony o procesních pravidlech a také o bezpečnostních orgánech v rámci parlamentu. A já žádám kolegy, pokud získáte nové informace o Maďarsku, prosím, poskytněte je mně abych je mohl zapracovat. Pokud se týče harmonogramu a lhůt, tak eh, budoucnosti se bude konat velice důležitá záležitost a to je delegace návštěva Maďarska. A veškeré veškeré dokumenty, které se budou nyní zpracovávat, budou přípravnými materiály pro tuto návštěvu. Až se vrátíme z Budapešti, potom provezdeme revizi těchto dokumentů a předložíme co nejdefinitivnější konečnou zprávu. A to to všechno také budeme diskutovat se stínovými zpravodaji a také politické skupiny, které zatím se nezapojily, tak také budou zapojeny do zpracování nového dokumentu. Takže takový je modus operandi, jak hodláme postupovat. Takže se zdá, že toto je postup, na kterém jsme se všichni shodli. A já chci pouze říci na závěr dva body. Jeden k Benátské komisi. Jak již bylo řečeno, tak z, došlo ke změnám na maďarské straně v reakci na zprávu Benátské komise. Tato zpráva Benátské komise byla opravdu skvělá. Je to nadstandardní zpráva při hodnocení maďarského soudnictví. My jsme také čerpali z této zprávy Benátské komise. Myslím si, že všichni mají zájem o to dozvědět se, co Benátská eh, komise na změny v maďarském soudním systému říká. A ještě druhý bod této diskusi se hovořilo také o dalších členských státech. My tady v současné době diskutujeme o Maďarsku, ale je mimořádně důležité, aby tento výbor a také tento parlament sledoval situaci v jiných členských státech. Je také důležité, abychom toto dělali se stejnou pozorností, kterou věnujeme maďarskému případu. A já jako zpravodaj pro maďarský případ, ale jako člen tohoto výboru, výboru považuji za důležité, abychom nikoho nediskriminovali, aby nás také nikdo z nějaké diskriminace nepodezříval. To se týká našich základních hodnot a právech, které platí po celé Unii, takže počítejte se mnou. Já také hovořím jménem všech stínových zpravodajů. My všichni budeme také sledovat se stejnou pozorností a energií i ostatní případy v jiných členských zemích. Děkuji všem a jak jsem řekl, já vždy jsem otevřen vůči veškerým dalším připomínkám. Děkuji. Ano, děkuji vám, pane Tavares. Bohužel musím vám opět připomenout, eh, že nám zbývá pouze 20 minut. Přitom máme ještě dva body. A oba se týkají pana Salvatora Jakolína v roli zpravodaj. První se týká souhrného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013. Týká se všech oddílů. Takže tady bude teď eh, představení tohoto návrhu a pozměňovacích návrhů k rozpočtu na rok 2013 od kolegy Jakolína. Vyslechneme ho a komisi a kyperské předsednictví, pokud k tomu něco mají, ale s ohledem na to, že to musí být opravdu krátké, abychom mohli stanovit lhůtu pro pozměňovací návrhy. Pane Jakolino. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být skutečně mimořádně stručný vzhledem k tomu, jak nám pokročila doba. Ano, máme tady návrh stanoviska k rozpočtu na rok 2013, tak bylo řečeno, je to takzvaný překlenovací rok, tedy od roku 2014 už tady budou nové finanční výhledy a je tedy potřeba Eh, nějakým způsobem ošetřit tyto návrhy, které máme pro rok 2013, který, protože je to rok, který otevírá cestu k novému víceletému finančnímu rámci. Co jsme se snažili udělat? Snažili jsme se jednak na plenárce eh, minulý týden u příležitosti diskuse o mandátu pro trialog pro rok 2013. Snažili jsme se tam říci, že nesouhlasíme s některými těmi škrty, které navrhuje komise. Začnu jedním, který se mě mimořádně dotýká, a to sice škrtu týkající se programu pro prevenci a boj proti organizované trestné činnosti. Protože Evropský parlament se rozhodl dokonce zřídit komisi, která měla za cíl definovat priority a cíle boje proti organizované trestné činnosti a praní, praní špinavých peněz. A to je právě jedna z úprav, kterou já navrhuji. A dále také navrhuji navýšení některých dalších položek, týkající se třeba Evropského uprchlického fondu nebo SIS 2 a té rezervy ve výši 20 Dále EASO a Eurojust. Je tady velice komplexní návrh týkající se několika bodů a tam je cíl snížit některé z těch vyčleněných položek. Některé ty škrty, které navrhuje komise ve velice citlivých oblastech, které tvoří nedílnou součást budování prostoru spravedlnosti a prostoru svobody. Nechali jsme tady rozeslat návrh, vypracovaný spolu se sekretariátem, kde se snažíme nějakým způsobem osvětlit ty navrhované úpravy. Jsou to úpravy které jsem ostatně již přednesl na plenárce při rozpravě o návrhu pro rok 2013, tedy ta rozprava, která proběhla minulý týden. Je to stanovisko, které bylo předneseno 26. června 2012 a kde tedy jsou také uvedeny tyto moje návrhy. Rada také slíbila, že se bude věnovat tady těmto otázkám, těm škrtům ve výši 50 milionů euro a také snížení pro všechny agentury o 9 milionů euro a také ty položky pro SIS 2. Co se týče otázky Schengenu, tak v této fázi jsme považovali za naprosto nezbytné, aby se eh, tady ponechala ta rezerva předpokládaná pro vyhodnocení SIS 2. To je velmi důležitý politický signál, který, abych tak řekl, by mohl pomoci třeba i vylepšit vztahy s radou. Bylo by tedy vhodné vést, eh, přistoupit k úpravě také hovořím o článku 76 a postupu spolurozhodování, jak předpokládá článek 70. Čili, pane předsedo, to je z mé strany vše a rád si vyslechnu vystoupení kolegů. Děkuji panu poslanci Jakolínovi. Nyní komise, pan Jomaren. Pokud komise chce samozřejmě využít svého práva na komentář, není to nezbytné. Někdo další? Ano, Vidím paní Kele. Prosím. Děkuji. Obecná připomínka byla, byl zmíněn Schengen a všechny politické skupiny, myslím, se dohodly, že zablokují některé e, části z vyjednávání s radou. A to samozřejmě má vazbu i na rozpočet na rok 2013 a zatím to v těch pozměňovacích návrzích není, ale určitě se dohodneme na nějakých návrzích, které jasně říkají, že neakceptujeme postoj rady a že jsme odhodláni zablokovat eh, některé věci, což by z rozpočtového hlediska znamenalo dát některé věci do rezervy. To myslím, že bude muset být ten proces příštích několika dní před vypršením lhuty. Pan Bronx. Mikrofon, prosím. Není zapnutý. Paní Bronx. Ne, to je paní Genč. Děkuji vám. Stále ještě probíhá diskuze o té celkové částce rozpočtu na rok 2013 pro oblast spravedlnosti a vnitra a také v případě mírného E, zvýšení. Jsou tady pořád ještě otázky, zda to pokrývá všechny potřeby na základě Lisabonské smlouvy, e, závaznosti listiny práv a více kompetencí v této oblasti. Také víme, že Rada hodlá snížit rozpočet. Měli bychom tudíž být v této věci velmi e, silně neústupní. Jsou to otázky týkající se základních práv v Evropě částečně v důsledku krize. A bude se to muset řešit, jsou na to potřeba finanční zdroje na boj proti netoleranci, proti eh, Romům a homofobii a tak dále. Potřebujeme více soudní spolupráce, harmonizaci právních systémů, společné školení policie, společná migrační azylová politika a reagovat na některé nečekané výzvy. Takže potřebujeme dost eh, financí na základní práva a některé další programy. Co už bylo zmíněno předtím, vždy existuje určitá nerovnováha mezi jednotlivými fondy, kdy se preferuje eh, například ten externí fond, nedosedává na fond pro uprchlíky a pro ten integrační fond. Takže já doufám, že se to nějakým způsobem vyváží, že se to bude řešit v průběhu jednání. Děkuji. Děkuji. Žádné další komentáře. Takže znovu pan Jakolíno. Eh. Děkuji. Co se týče otázky Schengenu, tak eh, je tady skutečně reálná možnost eh, rezervy. A opravdu by se jednalo velice důležitý politický signál. Všichni jsme přesvědčeni o tom, že rada se tady dopustila veliké chyby, když předpokládá, že tady je určitý legislativní základ a vůbec nebere v potaz mechanismus spolurozhodování při přehodnocování Schengenu. Čili toto je opravdu důležitá věc, je potřeba dosáhnout konsensu a je velmi důležité, aby to bylo ještě přeskoumáno, tady tato otázka rezervy. Další věci, co se týče základních práv, justiční spolupráce, téma přemysťování migrantů, některé z těchto specifických aspektů jsou zohledněny ve stanovisku a v tom návrhu, který by snad mohl být eh, schválen i v výboru pro rozpočet. Ale nemusím snad ani říkat, že tady tento návrh jenom hmm, zohledňuje celkové tady toto klima těch úsporných balíčků a škrtů. Je potřeba to vnímat tady v tomto klimatu a v tomto kontextu. Komise se ani nevyjádřila k tomu navrhovanému, mm, k té navržené změně, ale doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody. Děkuji panu poslanci Jakolínovi a nyní stručné, eh, stručná informace. Co se týče pozměňovacích návrhů, tak s ohledem na časovou lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů bych chtěl sdělit, že Lhůta pro pozměňovací návrhy bude 27. srpna ve 12 hodin v poledne a pokud nebudete proti tomu nic mít, tak návrhy se musí předkládat anglicky, tak abychom nemuseli zajišťovat eh, překlady s ohledem na dlou, krátkou časovou lhůtu. Čili pokud nejsou námitky, návrhy se budou předkládat v angličtině a lhůta je 27. srpna ve 12 hodin v poledne. Je to v pořádku? Dobrá. A hlasování v takovém případě by mohlo proběhnout 3. září. Dobrá, je to tady schváleno. A konečně tady máme poslední bod, a to je opět pan poslanec Salvatore Jakolino a je to Fond pro vnitřní bezpečnost, policejní spolupráce, prevence trestné činnosti a boj proti ní a krizové řízení. Je to projednání návrhu zprávy, tedy týká se Fondu pro vnitřní bezpečnost, policejní spolupráce, prevence trestné činnosti a boj proti ní a krizové řízení. Vyslechneme se tedy návrh zprávy, potom se k tomu možná vyjádří eh, komise, předsednictví a to bude všechno před letní pauzou výboru Libe. Takže, pane Kolíno, máte opět slovo. Děkuji, pane předsedo. Poslední, poslední bod dnešního dne. Čili nastala asi ta chvíle, kdy skutečně práh pozornosti a vnímání je velmi nízký. Nicméně jedná se o důležitý finanční nástroj, který byl již předmětem určitých konfrontací, eh, řešil se již v rámci tohoto výboru. Já jsem v posledních dnech připravil zprávu, kterou se pokusím stručně schrnout s ohledem na možnou policejní spolupráci mezi orgány členských států a třetích zemí a dalších mezinárodních organizací. Toto je velice důležité pro boj s eh, organizovanou trestnou činností hraniční povahy. Potřebujeme totiž flexibilní a efektivní opatření, která nám pomohou bojovat s nelegální ekonomikou která nám pomohou eh, bojovat s praním špinavých peněz pocházejících z trestné činnosti, které nám pomohou bojovat proti závažné přeshraniční trestné činnosti. My jsme se snažili přeformulovat některé definice, počínaje organizovanou trestnou činností, tak abychom byli v souladu s tím, co je již v jiných částech legislativy. Také jsme se snažili redefinovat koncept tzv. kritické infrastruktury. Rovněž jsme se domnívali, že je potřeba lépe vyhodnotit objektivní ukazatele a dosažitelnost konkrétních cílů. Tady mám na mysli třeba počet eh, přeshraničních operací a také procento personálu, které se účastní takovýchto aktivit, nebo které se účastní i různých vzdělávacích a školicích aktivit. Považovali jsme za nezbytné věnovat se i přerozdělení zdrojů, které jsou vynakládány na tyto typy spolupráce. Zde jsme poněkud v nesouladu s komisí, která se k těmto zdrojům staví jinak eh, a která mm, nevynakládá nážité zdroje. Mám na mysli třeba pozměňovací návrh 22, kdy tady máme tady to rozdělení 60% versus 40%. To znamená 60% prostřednictvím národních programů, 40% prostřednictvím akcí Evropské unie. Předpokládá se větší zapojení členských států. Ovšem, tomu musí odpovídat právě určité zeštíhlení a mm, přerozdělení těch zdrojů, které budou mít členské státy k dispozici. Stejně tak jsme také eh, chtěli lépe ošetřit přerozdělení těch zdrojů, které budou k dispozici pro národní programy a které lépe zohlední ta kritéria definovaná v některých případech. Ono myslí například takzvanou tu kritickou infrastrukturu, kdy jsme se snažili třeba lépe definovat kritéria, která by měly zohledňovat ty členské státy, které jsou mimořádně vystaveny migračním tlakům chtěli jsme se také poukázat na to, že některé prostředky v souvislosti s Schengenem jsou zcela nepřiměřené. Čili toto vše bylo předmětem těchto změn a té zprávy, kterou já jsem připravil a to je z mé strany zatím vše a jsem otevřen jakýmkoliv dalším podnětům a návrhům. Děkuji panu poslanci Jakolíno za představení jeho zprávy k Fondu pro vnitřní bezpečnost. Ale samozřejmě nepředpokládejte, že jenom protože je váš bod poslední, tak je málo důležitý, jak se říká, to nejlepší nakonec. Nyní si vyslechneme komisi a poté předsednictví. Takže komise, přejete si k tomu něco říci? Ano, pane předsedo, vezmu to velmi stručně. Děkuji panu zpravodaji za jeho zprávu, která se jistě ubírá správným směrem a která e, zohledňuje celou řadu velmi důležitých otázek a témat. Také se to řešilo již na radě a já doufám, že to jenom napomůže další diskuse mezi radou a parlamentem. Já už jsem mnohokrát zmínila, že u všech nástrojů bude ještě pokračovat další konkrétní práce k těm společným ukazatelům. 2., 3. a 4. října by se měl uskutečnit workshop zaměřený na každý z těchto nástrojů. A samozřejmě budou tam pozvány členské státy i parlament, aby se zúčastnili. A tam se budeme právě podrobněji věnovat té otázce společných ukazatelů. Chtěla bych potvrdit, že komise nyní souhlasí s tím, že toto není nástroj relevantní pro Schengen a tudíž plně podporujeme vyškrtnutí těch zmínek na eh, týkající se šengenských států a tak dále. Co se týče těch poměrů mezi sdíleným a centralizovaným řízením, tak toto je určitá oblast, kde zatím do posud eh, nebyl program pro financování těch no, národních programů. Čili ty zkušenosti s nějakým tím národním programováním jsou zde mnohem slabší než v jiných oblastech eh, justice a vnitřních věcí. A právě proto komise tady navrhovala také ten podíl 50 na 50. Nicméně v rámci diskusí na radě k financování té databáze PNR se hovořilo o národních programech a hovořilo se právě o tom, že by mohlo dojít k navýšení eh, toho procentního podílu pro mechanismus ISF s ohledem právě na to sdílené řízení a mm, skutečně tedy hovoří se o tom, ty diskuse tam probíhají. Mm, a i komise nyní tam chápe tu určitou logiku. No a konečně pan zpravodaj tady zmínil otázku kritérií pro uh, alokaci fondů. Já si vzpomínám, že v mnoha případech ta informační fiš, kterou jsme poskytli k těm jednotlivým aspektům mm, nástroje, takže se o tom už hovořilo, a zejména v té části dvě tam se hovořilo hodně o rozdělování. A my jsme tam vysvětlovali ten přístup, který eh, máme k těm jednotlivým alokačním kritériím. Zmiňuji to konkrétně proto, že jsme teď eh, poněkud v jiné situaci, než co se týče Fondu pro azyl a migraci a Fondu pro bezpečnost a vízovou politiku, kde už můžeme pracovat s určitými historickými údaji. Ale tady jsme v jiné situaci a proto přístup k tomuto fondu je takový, abychom tam prostě nastavili jednoduchá, měřitelná, objektivní kritéria, jakým způsobem prostě bude takto zajištěna lepší ochrana bez, eh, veřejnosti. Samozřejmě netváříme se, že máme nějaký univerzální jasný recept, ale prostě musíme třeba vycházet z kritérií pozemních a námořních hranic. To je něco, co je již chápáno jako velmi důležité kritérium při alokování zdrojů z ISF a hraničních a vízových mechanismů. Sice je to tedy důležité, ale tedy konkrétně u tohoto nástroje to zase tak důležité kritérium není. Nicméně těšíme se na další spolupráci s panem Spravodem i s tínovými Spravodej. Děkuji vám. Dochází nám čas a, a ještě rada. Děkuji. Takže v návaznosti eh, na naši předchozí pozici zítra eh, se sejde pracovní skupina v rámci rady, která bude dokončovat třetí čtení, abychom tím tak dospěli ke zblížení na úrovni rady. A eh, my, jakožto předsednictví, samozřejmě vítáme zprávou pana Jakolína a v pracovní skupině budeme tak, jako u všech dalších návrhů, e, řešit všechny důležité e, body. Toto nařízení postupuje velmi rychle, tedy ve, z toho výchozího návrhu komise a příspěvek pana Jakolina je velmi e, relevantní, jde to velmi dobře v radě. Děkuji. Děkujeme předsednictví. Pane Tavares, opravdu nám dochází čas, takže prosím rychle. Ano, velmi stručně. Také jsem vděčný panu Jakolínovi. Máme spolu dobrý pracovní vztah. A musím se přiznat, že toto není vůbec jednoduchá zpráva, naopak je technická a nelze ji vnímat vytrženě z kontextu nelze odhlédnout od různých sporů mezi radou a parlamentem o právní základ pro šengenskou oblast. Jsou tady opravdu spory, které mají potenciální dopady na mnoho různých zpráv. Já využiji čas, který je k dispozici do lhůty pro pozměňovací návrhy, abych se do té doby pokusil maximálně zprávu ovlivnit. A teď se chci vyjádřit jen k jedné věci. Mezi různými kritérii, která určují um, alokaci fondů členským státům, je také HDP versus uh, populace, jestli tam existuje kritická infrastruktura A zpravodaj také uvádí délku eh, vnější hranice. Nad tím bychom se měli ještě zamyslet. Protože z toho to pak naznačuje, že některé státy budou eh, mít právo na víc než jiné. A eh, tento dojem vyvolat nechceme. na první pohled to bylo něco, co upoutalo mou pozornost. Jinak určitě bude více příležitostí s panem zpravodajem ještě spolupracovat a já mu děkuji za dobrou spolupráci až do posud. A nyní prosíme pana poslance Jakolína o velice stručné zakončení. Ano, ano, budu opravdu velice stručný dvě velmi stručné věci v reakci na komisi. Ano, je to pravda. 50 na 50 procent mezi členskými státy a komisí, protože mm, členské státy musí být právě podpořeny, musí být právě stimulovány k tomu, aby co nejlépe využili tady tyto zdroje, protože jsou to právě státy, které více než kdokoliv jiný jsou schopni eh, co nejlépe reagovat na řešení konkrétních krizí. Co se týče té další otázky, kritérií, tak já jsem si přečetla tady tu část, tu FISH 2, kterou zmiňuje komise, ale zároveň prosím, aby si komise pečlivě přečetla odůvodnění, které motivuje pana zpravodaje kdy se skutečně snažíme ošetřit to tak, aby bylo možné reagovat i na migrační toky. Ano, chápeme, že to je velmi specifický nástroj, který by měl e, pomoci tedy lepšímu řešení migračních toků, ale zároveň si musíme uvědomit, že migrační toky velmi často jsou v rukou právě mafie a organizované trestné činnosti. Proto jsem se to snažil tady takto pojmout. Zároveň jsem si velmi poslechně vyslechl pana kolegu Tavareše, e, určitě jsme připraveni co nejlépe spolupracovat, aby ten text byl co nejkoherentnější a zajistil co nejlepší bezpečnost našim občanům a pomohl co nejlepšímu boji a prevenci eh, trestné činnosti a také, aby pomohl krizovému řízení. Děkuji, děkuji mnohokrát panu poslanci Jakolínovi, kterému tímto děkujeme za jeho práci a oceněme jeho vstřícný přístup při dalším dopracování této zprávy. A nyní nastal čas, abychom si řekli, že lhůta pro pozměňovací návrhy je stanovena na 5. září ve 12 hodin v poledne. Takže 5. září v poledne. A chtěl bych ještě nutnou říci, že máme za sebou skutečně velmi náročný den. Byl to velice dlouhý pracovní den, ale ještě nás nějaká práce čeká i příští týden. Nicméně toto je skutečně poslední pracovní den výboru Libe před letní pauzou. Znovu se sejdeme až na začátku září. Takže já bych vám všem chtěl nyní popřát, abyste si v srpnu co nejlépe dobili baterky, abyste snad zapomněli na to náročné vyčerpávající hlasování, které jsme absolvovali dnes odpoledne. Přeji vám všem hodně štěstí a sejdeme se začátkem září. Naschledanou.